Prosím pěkně, posaďte se. Prohlašuji plenární zasedání přerušené 17. července za opětovně zahájené. Eh, vážené kolegyně, kolegové, 24. srpna eh, byla Itálie postihla těžkým zemětřesením. Škody eh, byly hlášeny ze více než 70 obcí, některé z nich byly kompletně zničeny. Eh, s velkým velkým otřesením jsme sledovali to, co se stalo v Peskára di a v jiných obcích. Více než tři tisíce lidí se, eh, se ocitlo bez přístřeší během jediné noci a z jednoho dne na druhý na, stáli před troskami. Ve jménu Evropského parlamentu bych chtěl nejprve poděkovat a vyjádřit velký respekt eh, italským záchranným silám, hasičům a všem dobrovolníkům všem těm, kteří zachraňovali životy, poskytovali ochranu a eh, snažili se o nouzové zabezpečení. Evropská unie stojí solidárně na straně postižených občanů. Zemětřesení přineslo závažné materiální škody. A nejsou to jenom italské obce, je to i evropské kulturní dědictví, ale materiální dědictví mizí tváří v tvář lidské katastrofě a bolesti rodin, protože došlo k více než 300 úmrtí. Paláce, kostely, ty lze znovu vybudovat a jistě budou znovu postaveny. Ale prázdnota, kterou zanechávají zesnulí, nemůže být naplněna. Solidarita s lidmi, e, s celým italským národem si zaslouží minutu ticha, proto vás prosím, abyste stáli a minutu ticha nyní dodrželi. Děkuji vám. Zápis a přijaté texty zasedání ze 7. července jsou k dispozici, matky? Ne, není tomu tak, proto jsou zápisy schváleny. Dámy a pánové, jistě si vzpomenete, že 6. července proti Korvinovi Mikemu byla vyslovena sankce pro